Der Präsident. Pan předseda. Dámy a pánové, prosím vás, posaďte se. Znovu zahajuji zasedání. Zápis minulé schůze a je k dispozici. Máte, má někdo námitky? Není tomu tak. Takže tímto je zápis ze schůze přijat. Další bod